Dobré ráno. Vítám vás na zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Budeme pokračovat v zasedání. Máme bod 54, to je e, zpráva kolegy Pirinského o Evropské investiční bance výroční zpráva. Hlasování chce kolega Pirinský, žádá si slovo? Chce se vyjádřit? As soon as I have direct vision. Děkuji. Pouze slovíčko na vysvětlenou, jak víte, my jsme to hlasování trochu odkládali, abychom dokázali dosáhnout dodatečných kompromisů. Ve většině případů jsme byli úspěšní, tedy doufám, že i hlasování dopadne dobře. Děkuji, říká předsedkyně. A ještě pan kolega Savarma. Um, yes, uh, thank... Ano, děkuji. A i já Chci ještě poděkovat zpravodaji za práci, kterou vykonal. Někdy míváme pocit, že opravdu je možné zatlačit, ale já pouze chci všem připomenout a zde konstatovat, že existují řádné postupy, my se zabýváme věcmi tak, jak nám přicházejí do ruky a Mělo by se dodržovat i ta nepsaná pravidla, tak aby vše dopadlo dobře. No a omezím se nyní už pouze na poděkování zpravodaji. Děkuji. Děkuji za takové sibylské věštby. A nyní už začínáme hlasovat. Um, nová citace OA pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Recital A pro, proti, to si ještě ověříme elektronicky. Die Abstimmung ist geschlossen. Das ist angenommen. Schváleno. Pozměňující návrh 2 pro, proti, zvršili se schválen. Pozměňující návrh 3 pro, proti, zdrželi se, to si musíme ověřit, ověřujeme, trojku. Amendment 3 im Check, bitte. Hlasujte o pozměňující návrhu trojce, končím hlasování. Zamítnut. Amendment 4. Pozměňující návrh 4 pro. To je ve dvou částech. U první části pro, proti, zdrželi se, schválena. Druhá část pro, proti, zdrželi se. To asi bylo zamítnuto 10 k 12, ale ověřujeme. Ověřujeme druhou část čtvrtého pozměňovacího návrhu, končím hlasování a schválena. O jedním hlasem navíc. Pětka pro, proti, zdrželi se. Tady asi to bylo přijato, ale bohužel i to musíme ověřit. Nebylo to úplně jasné. Končím hlasování a zamítnu to. Šestka pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Sedmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuta osmička pro, proti, zdrželi se, asi zamítnuta, ale ověříme si pozměnící návrh 8, prosím. Ještě nám zde přibývají noví kolegové. E Pokud EPP, EPP zdá se má o jeden hlas navíc. Končím Hlasování schváleno. Devítka. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Desítka pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. Kompromis jedna pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Jedenáctka odpadá, dvanáctka pro? Proti? zdrželi se. Tady asi to bylo přijato, ale ověříme si ještě pozměňovací návrh 12. Check amendment 12. Thank you. Check is... Děkuji. Schváleno. Už je to jasnější ty většiny. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, schválena. 19 pro, proti, zdrželi se, schválena. 20 pro, proti, zdrželi se, schválena. 21 pro, proti, zdrželi se, schválena. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 24 a 24 tím pádem odpadají. 27 pro? Proti? To si musíme ověřit. Asi to bylo zamítnuto. Mm, thanks. The, check is, over. Končím hlasování. Zamítnuto zcela jasně. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schválen. 28 a 29 tím pádem jsou pokryty. 30 pro, proti, a zdrželi se zamítnout. Pozměňující návrh 31 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 32 pro, proti, zdrželi se schválen. 33 pro, proti, zdrželi se schválen. 34 pro, proti, zdrželi se, schválen. 35 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 4. Pro, proti, zdrželi se, schválen. 36. Ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. A druhá část pro, proti, zdrželi se, schválena. Poslanec návrh 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 38 pro, proti, zdrželi se. Já si myslím, že to bylo eh, schváleno, ale ověřujeme 38. Check is over. Yes, it's adopted. Takže přijato. Návrh 39, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 40, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 42, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 47, ten je pokryt. 43, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 45, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 47, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 48, 49 jsou pokryty. Nyní kompromis 8, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 50, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 51, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 9, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 52 to je pokryto. Kompromis 10, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 pokryto, 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 54, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 55, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57, je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 58, přejete si ověřit, 57, ano, takže prověřujeme. 57. EPP, one, one too much. EPP má o jednoho člena navíc. Too many things, sorry. Ne, paní předsedkyně se omlouvá o jednoho méně. Check is over. It is rejected. Uh, takže zamítnuto, bylo to správně. Amendment 58. 58, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to byla stejná většina, ale oprověříme 58, prosím. Check is over. Uzavírám hlasování a přijato. A nyní kompromis 12. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 59, 41 jsou pokryty. 60. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 13. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 61 je pokryto, 14 kompromis, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 62, 63 jsou pokryty, kompromis 15, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 65, 70 jsou pokryty, není 66, kde pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 16, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 67, 68 jsou pokryty, není 69, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní INTA 1, to je pokryto kompromisem 9, stejně tak INTA 2. Nyní hlasujeme o INTA 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní INTA 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Prověřujeme INTA 6. I think it's rejected, but... Myslím, že to bylo zamítnuto, ale uvidíme. Ano, 16 hlasy zamítnuto. Nyní uh, jsme hlasovali INTA 6, všechny ostatní jsou pokryty, takže nyní až INTA 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ještě jednou. INTA 12. Kdo je pro? Proti? Prověříme, prosím. Check is over. Zavírám hlasování. Ano a přijato. Nyní INTA 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. INTA 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. INTA 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. INTA 17 je pokryto. INTA 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A nyní hlasujeme INTA 22, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní stanovisko rozpočtového výboru budget 1, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Budget 4, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní budget 6, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní budget 11, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Budget 13, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní stanovisko Ekon, Ekon 8, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Ekon 14, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Ekon 18, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ekon 18, prosím, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ekon 21, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní stanovisko Regi. Regi 6, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní Regi 13, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Regi 16, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní budeme hlasovat elektronicky o celém návrhu zprávy. Prosím, hlasujte. Děkuji, uzavírám hlasování. 22 hlasů pro, 3 se zdrželi. Tímto blahopřeji zpravodaji. A nyní budeme pokračovat v hlasování. Je to stanovisko týkající se lepšího fungování Evropské unie založené na potenciálu Lisabonské smlouvy. Navrhovatelem je náš kolega Petri Sarvama. Přejete si, kolego, něco říci? Prosím. Ne, není tomu tak. Takže můžeme začít. Ehm, pozměňovací návrh 1 návrhu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 proti, zdrželi se přijato. Šestka, máme dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Osmička, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Devítka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Desítka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Jedenáct, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 12 ve dvou částech, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, myslím, že zamítnuto, ale prověříme druhou část návrhu 12, zahajuji hlasování. Check. Check is closed. Uzavírám hlasování. Zase EPP má o jednoho navíc. Uzavírám hlasování a přijato. Třináctka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Čtrnáctka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Patnáct, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Šestnáctka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Sedmnáctka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní budeme hlasovat o celém takto obměněném stanovisku. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování, prosím. The, the vote is closed. Uzavírám hlasování. 25 pro, nikdo není proti, blahopřeji panu zpravodaji. Dobrá, máme kolegy, kteří chtějí odejít ze schůze, tedy co nejtišeji. A nyní 55. To je zvláštní zpráva Evropského účetního dvora e, týkající se evropských e, evropské podpory pro rozvoj venkova. Máme tady eh, pana Kinšta a naším eh, zpravodajem je pan kolega Pirinsky. Pane Kinšte, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení eh, členové výboru pro rozpočtovou kontrolu, děkuji vám srdečně za příležitost prezentovat eh, tuto zvláštní zprávu. Nejdříve poblahopřeji panu Pirinskému, eh, zpravodaj vašeho výboru, za skvělý a vyvážený pracovní dokument. Abychom dokázali podpořit udržitelný rozvoj evropských venkovských oblastí, evropské členské státy spolufinancují široce koncipované eh, takzvané neproduktivní investice eh, cíl spočívá v tom, že bychom měli přispět k cílům týkajícím se jak zemědělství, tak životního prostředí. Přitom nepřinášejí žádnou nebo velice malou skromnou návratnost. Z důvodu neproduktivní povahy um, snažíme se um, pokrýt 100% investičních nákladů. V programovacím období 2007 až 2013 eh, bylo na to věnováno 860 milionů eur a to jsou právě ty investice typu NPI. Ve zprávě docházíme k závěru, že podpora přispěla k evropskému cíli udržitelného využívání zemědělské půdy, avšak, že eh, nebyly, eh, některé náklady byly neoprávněné a někdy byly příliš vysoké eh, náklady na zprávu a e, to snižovalo účinnost. Například e, zlepšování biodiverzity venkovských e, oblastí krajin, tam až 75 nákladů bylo neoprávněných, tedy pouze 25 z nich se ukázalo jako účinné. Mm, pokud se náklady prokazují jako účinné, tak tam je to zejména významné u tohoto typu NPI investic. Pokud tomu tak nebude, tak se snižuje motivace investorů a i žadatelů. Členské státy selhaly v tom, aby e, zajišťovali e, přiměřené proplácení. Často proplácejí nereálně vysoké části anebo akceptují nejdražší nabídku, aniž by žádali od beneficienta z důvodu odůvodnění, proč ji takto podal. Dále vedlejší efekt spočívá v tom, že členské státy neberou v úvahu návratnost eh, u některých eh, investic většina členských států právě přiznává nejvyšší proplacené eh, dávky 75 až 100 i když těch investic je návratnost. U produktivních investic naopak se většinou pohybuje dotace na 40 bodech tedy nedostatečně transparentní a e, nedostatečně promyšlená e, volba projektu, dále implementace neproduktivních investic zcela nezávisle na jiných programech týkajících se životního prostředí, což snižuje synergický dopad těchto relativně malých investic a za třetí nedostatečné informace o výsledcích, kterých bylo dota- do- obsaženo těmito granty. My tedy eh, podporujeme NPI, ale ehm, až v roce 2014 byla tato pomoc daná k dispozici a eh, bude to pravděpodobně příliš pozdě, aby členské státy mohly využít před koncem programovacího období. Tedy na rok 2014 až 2020 je cílem vyhodnotit, zda slabiny, které byly zjištěny u předchozího programovacího období, se budou řešit. A s radostí konstatujeme, že členské státy ve svých dokumentech konstatovali, že chtějí být komplementární mezi investicemi NPI a ostatními environmentálními investicemi a že budou bedlivěji sledovat náklady na tyto investice. My budeme záždost kontrolovat, ale v úvodu chci ještě konstatovat, že z našeho pohledu by mělo být uděláno více abychom důsledně eh, přizpůsobovali naši pomoc ke všem ostatním komponentám projektu. Máme celou řadu doporučení, jakým způsobem toho může být dosaženo. Paní předsedkyně, vážení členové, děkuji vám za pozornost. Děkuji. Eh, zpravodaj má slovo. Pane Pirensky, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych rád poděkoval účetnímu dvoru, zejména panu Kinčovi, za jeho specifickou zprávu, která podle mého názoru je velice informativní a velice vyvážená. Dovolte, abych vyzdvihl tři body zprávy a potom vysvětlil poněkud více doporučení, eh, o kterých eh, pan Kinč hovořil. Audit byl proveden mezi červencem 2014 a dubnem 2015 pokrývá řízení a kontrol, řídící a kontrolní systémy týkající se neproduktivních investic a pokrývá také 28, vzorek 28 projektů, které jsou nejrelevantnější pro členské státy. Portugalsko, Dánsko, Spojené království, Anglie, Itálie v půli. Tyto členské státy reprezentují 80 výdajů Evropského fondu pro rozvoj venkova a 60 příjemců v roce 2016. Domnívám se, že je nesmírně důležité upozornit na bod, eh, který je obsažen ve zprávě účetního dvora a sice že účinná podpora pro neproduktivní investice z 71% auditu Eh, přispěly k dosažení cílů, které byly zaměřeny na trvalé udržitelné obospodařování půdy a na rozvoj venkova, Bi- eh, ochrana bio, rozmanitosti, biodiverzity tedy. A myslím si, že je trochu zavájecí, když se říká neproduktivní investice, eh, protože to jsou investice, které negenerují zisk, ale jsou produktivní, co se týče zlepšení jak zemědělství, tak e, obecně kvality obecně životního prostředí a vůbec kvality života. A potom, co je znepokojující, je neúčinnost eh, těchto výdajů, které jsou jaksi podrývány velice komplikovaným výběrem ze strany členských států a nedostatek dostatečných kritérií, monitoringu a kontroly eh, způsobu, jakým způsobem tyto investice jsou uplatňovány. A proto eh, tady máme nadměrné výdaje, Eh, vydávání peněz za projekty, které nevždy jsou zaměřeny na priority rozvoje venkova a zemědělství. A proto mezi doporučeními paní předsedkyni, eh, které jsem zpracoval v pracovním dokumentu, se objevuje právě toto. Zlepšení synergií eh, s jinými opatřeními pro rozvoj venkova. To pan Kinštec zmínil ale také vyzdvihování nezbytnosti aktivnější role komise v poskytování hlavních směrů pro členské státy, jak při výběru, mm, jak při kritériích výběru pro členské státy pro tyto projekty a že tyto procesy by měly být jasné a zabezpečena jejich transparentnost, měly by být zveřejňovány a účinně ověřování zda jsou způsobilé v souladu s kritérii. A máme tady také doporučení pro přispívání k dosažení cílů ekologických, které je třeba monitorovat. Ale prosím, měly by být také hodnoceni eh, v rámci eh, programového období 2014 až 2020 zejména v těchto čtyř členských států, které z největšího procenta mm, vydávaly prostředky na tyto cíle, je třeba rozvíjet specifičtější indikátory. Měly by tvořit základ, na, na základě kterého se tady bude, mm, budou hodnotit tyto zprávy. Komise je vyzvána, aby zpracovala další hlavní směry a také definici takových kritérií, aby se definoval peněžní charakteristiky těchto systémů, aby tady bylo dosaženo větší objektivity při rozhodování o tom, zda se jedná o nadměrné vydávání prostředků či nikoliv. A pak je třeba také zabezpečit ze strany členských států, aby nebyly překračovány náklady ve srovnání s obdobnými projekty a měli by definovat také mm, faktory, podle kterých by se náklady měly hodnotit. Já nechci tady brát příliš mnoho času, ale zbývající tři doporučení se ubírají stejným směrem a proto se domnívám, že tato specifická eh, zpráva v souboru se spoluprácí s, tomto výboru by měla přispět ke zlepšení kvality Eh, toho, jakým způsobem takové investice, programy jsou vybírány, vykon, prováděny a hodnoceny. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. To je velice důležitá zpráva, protože je to vlastně šokující zpráva vyloženě problematická zpráva a je fajn, že Evropská komise také konečně přišla a musím tedy říci, že tady musíme diskutovat určité otázky a teď na paní Schmidt jako první. Děkuji mnohokrát. Je to nesmírně zajímavá zpráva. Já na ní pohlížím poněkud kritičtěji než pan zpravodaj. Je třeba zvážit, že Eh, dotace při těchto neproduktivních investicích jsou daleko vyšší než u produktivních investic. To znamená, že pokrývají ze 100% investiční částky. A že ve čtyřech zemích, které jejichž jméno tady zaznělo, Portugalsko, Dánsko, Itálie, eh, mezi roky 2007 a 2013 80 investic Eh, už bylo tedy mm, vykonáno a já si myslím, že z 28 projektů jenom pět bylo označeno jako účinné, no to je pouze 18 Zpráva rovněž ukazuje, že členské státy eh, udávaly investiční náklady nepřiměřeně vysoké a nebo nedostatečně odůvodněné. Navíc se ve zprávě zmiňuje to, že existují slabiny ve výběrových řízeních a sice když eh, projekty eh, nebyly způsobilé pro jiné druhy eh, invest, příspěvku z jiných fondů, aniž by bylo skutečně přeskoumáno, zda se splnila veškerá výběrová kritérie. Náklady, to už řekl pan zpravodaj, byly příliš vysoké, aniž by se přeskoumaly skutečné ceny trhu. Eh, ve zprávě se také konstatuje, že ze všech kontrolovaných státech se vyskytlo více případů, v nichž NPI na rozdíl od toho, co řekl tady pan zpravodaj, byly zjevně Eh, eh, financovány ze 100% k, k aktivitám či k projektům, které byly orientovány na zisk. A já tady doufám, že ještě jednou zažiji, že takové budou vymíceny nejenom v tomto případě nebo v těch uváděných případech, ale i v jiných případech. NPI od roku 2014 do roku 2020 mm, eh, by neměl být, by neměl být zachovány, když měl by být změněn, když, protože takže tady vidíme, že se vyskytují slabiny. A jinak naprosto přijímám 100% zprávu účetního dvora. A teď kolega Ali, prosím. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, já bych rád v první řadě vyjadřil uspokojení nad prací vykonanou panem zpravodajem Pirinským, týkající se tedy zvláštní zprávy Evropského účetního dvora. Eh, vzhledem k tomu, že na to období 2007 až 2013 eh, přibližně 860 milionů veřejných prostředků bylo vydáno na neproduktivní investice, za předpoklad, že to mělo také environmentální dopad, tak se očekává opravdu reálné zhodnocení dopadu a výsledku. Evropský účetní dvůr zvažuje obecně, že ty NPI přispěly k dosažení uh, těch environmentálních cílů napojených na udržitelné způsoby využívání zemědělské půdy a ne eh, tedy efektivně, co se týče nákladu. Eh, nejsou tedy příliš eh, dobře odůvodněny tyto výdaje a to poukazuje na určitá slabá místa, co se týče i výběrových řízení Členské státy tedy volily určité projekty bez řádného zhodnocení a bez užívání kvalitních kritérií pro výběr. To je tedy, um, tady na to se obecně poukazuje a pan Spravodaj tedy na toto také poukazuje. Já si myslím, že tato zpráva, jak to už zaznělo, je problematická. No a co je konkrétně pro nás důležité, to jsou konkrétní návrhy jako to, že implementace NPI eh, a také další rozvojová opatření a environmentální opatření, eh, to by teda měla používat určitá kritéria pak užívání určitých pokynů pro výběrová řízení, dále implementace adekvátních eh, postupů při monitoringu a v neposlední řadě také dosažení eh, konkrétních výsledků. Děkuji. Kolegy Teuro, bitte. Pan kolega Teurer. Děkuji, paní předsedající. Já nejdříve chci poděkovat účetnímu dvoru za takto důležitou zprávu na začátek. E, základní e, idea je pozitivní, ale jakmile se začteme do té zprávy, zjistíme, že musíme přistoupit kriticky k posuzování a mnoho se vyptávat členských států. E, to, že nebyla synergie či sladění s ostatními environmentálními programy, to považuji za zcela zásadní. A tady mám otázku na komisi. Zda sdílí názor účetního dvora a zda už přichází či má v záloze konkrétní opatření, tak aby v tomto programovacím období, které už běží, vše přizpůsobila. Pak tam máme celou řadu dalších slabin, například nedostatečná transparita při výběru projektů, právě například při příklady z Irska a z Velké Británie, ale rovněž i z Dánska. Další otázka, že nemáme žádné zkoumání těch rozhodujících eh, výběrových kritérií. V Itálii například se nabízí otázka v Puglium, jak eh, se může eh, to posuzení v poločase udělat tak, že dopadne pozitivně, kladně, když nemáme vůbec nadefinované ty vstupní podmínky. Takže pak otázka na komisi, jak s něčím takovým zachází. Někdo posoudí kladně nějaké opatření, které v celé vůbec ještě nebylo zavedeno. Tam v podstatě já nevím, zda bychom neměli uvažovat o určitých eh, zločinných či ilegálních uh, prostředcích, pokud tedy je dopad kladný, ale přitom to provedeno z formálního pohledu nebylo, tak bylo nutné či vůbec zásadní či zdůvodnitelné ty prostředky na to věnovat. Tedy nabízí se otázka, kdo to vyhodnocoval, popotahuje někdo někoho k zodpovědnosti, ty, ti tedy, kteří eh, tomu dali eh, pozitivní známku, budou se z toho zodpovídat, když to neodpovídá skutečnosti ve smyslu uskutečnění něčeho, no a pak jakým způsobem se přistupuje k ať už dalšímu schválení, případně k sankcím. Takže to je otázka na komisi, zda někdo v Itálii se z toho bude zodpovídat. Měl bych i další příklady, ale zatím se zdržím eh, těch příkladů, protože tady mám jednu konkrétní otázku a přeji si konkrétní odpověď. Děkuji, pan kolega Savarma. Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně již vyjadřila slova šokující a vysoce problematické a paní kolegyně Schmidt poměrně podrobně popsala ta zjištění vyplývající z této zprávy, takže tím, že se nyní háda, hlasím o slovo, je jen to, že jménem EPP skupiny chci zdůraznit to, že opravdu velice zblízka budeme eh, sledovat a věnovat pozornost této zprávě, protože opravdu je to něco nepřijatelného. Já jsem to chtěl osobně říci, že prostě se k tomuto budeme stavět velice kriticky. Děkuji. Děkuji. Já sama jsem se také přihlásila o slovo. Když pročítám zprávu, tak mě k tomu nic moc nenapadá. Je to tak šokující. Vlastně tady musíme použít rozpočtové nařízení, kde je naprosto jasně napsáno, že pakliže projekt v tomto objemu nedosahuje svých cílů, musí být ukončen. Tento program musí být uzavřen, ukončen. Čísla jsou jasná. Zhruba 18% pouze prostředků splňují vlastně účel. Hovoříme tedy o nedosažených půl miliard eur, které nesplnili svůj účel. A to jistě není smyslem tohoto programu. A tady to máme písemně potvrzeno. A proto otázka je seriózní. Když si přečtu že tady neexistují žádné podklady, důkazy pro to, že komise eh, subvenční dávky snížila do posud, tak tedy musím říct, kde to vlastně jsme. Eh, kontrola přišla tak později, že nebylo možno vyvodit závěry pro nové období. Otázky jsou, myslím, na snadě. Co uděláte teď? Eh, jaké eventuální omezení uděláte pro ty staré projekty? Eh, protože my jsme vyslanci daňových poplatníků. Já neznám žádného daňového poplatníka, který by něco takového akceptoval, který by to <laughs> prostě přijal. A to je pro mě velice závažné. Opravdu závažné. A proto si myslím, že bychom měli trvat na tom, aby tady byly vyvoděny skutečné závěry. To, co jsem zatím slyšela z komentářů a odpovědí komise, nebylo tedy příliš uspokojivé. A možná, že nám to teď pan ředitel Logo řekne. Máte slovo. Thank you very much, Mrs. Chair. Děkuji. Děkuji. Děkuji rovněž panu Pědenskému pane Kinci, milí členové výboru, děkuji vám za příležitost eh, diskutovat o zvláštní zprávě účetního dvora, která se týká eh, podpory ze strany EU pro tzv. neproduktivní investice v oblasti zemědělství. Rovněž děkuji panu Perinskému a účetnímu dvoru za jejich doporučení, jejich postřehy, které jistě přispějí k vylepšení a zdokonalení podpory ze strany EU pro NPI. Komise vítá zvláštní zprávu a souhlasí s účetním dvorem v tom, že podpora těchto typů investic má přispívat k environmentálním cílům, které jsou propojena k využívání půdy pro zemědělské účely a zvýšuje environmentální hodnotu chráněných oblastí. Komise konstatuje, že většina z těch slabin, eh, o nichž zvláštní zpráva hovoří, se týká zprávy, jak k členské státy eh, těmito investicemi zacházejí a komise rovněž odhalila podobné slabiny. Komise chce zdůraznit, že je povinností členských států vyhodnotit uh, zdůvodnitelnost nákladů v průběhu administrativních kontrol, přičemž má používat systém kontrol a vyhodnocení, například referenční náklady a porovnávat vše v průběhu eh, nastavování selekčních kritérií a seřazovat eh, v souladu s kvalitativními kritérii z důvodu významu investic do zemědělství, které se pojí s ochranou životního prostředí, komise akceptuje veškerá doporučení, aby zlepšila účinnost a e, správnost uplatňování NPI a přikročila k dalším krokům, které e, budou dohlížet na e, to, jak členské státy tyto programy spravují. Abychom dokázali zlepšit implementaci Nyní do roku 2020 eh, komise přišla eh, s vodítky týkající se spolehlivosti a schopnosti kontrolovat eh, uplatnění, vyhodnocování chybovosti a zdůvodnitelnost prostředků a rovněž i vodítka způsobilosti a pro způsobilost projektu a výběrová kritéria. Eh, programy na období 2014 až 2020. Zde komise se soustředuje právě na ověřitelnost a kontrolovatelnost všech opatření, zlepšení kontrol týkajících se eh, zdůvodnitelných nákladů a eh, veřejných tendrů je e, významná a komise i organizuje proškolování jak agentur, tak členů e, správních orgánů a doprovází to příslušnými manuály. Co se týče monitorování a vyhodnocování e, toho, čeho bylo dosaženo, tak máme společný monitorovací a evaluační systém pro toto programové období a vyhodnocení bude se zabývat výkonností v souladu s cíly, které obecně platí pro rozvoj venkova. Porovnávání všech opatření s celým kontextem bude provedeno až v průběhu vyhodnocení ex post, ale je třeba nalézt rovnováhu mezi tím, čeho je možné dosáhnout monitorováním a vyhodnocováním, a na druhé straně přes přílišnou administrativním zátěží a finančními omezeními. E, co se týče závěru účetního dvora, komise bude vybízet e, k synergiím mezi opatřeními pro rozvoj venkova a e, tím, jak budou členské státy o tom podávat zprávy ve výročním cyklu. Komise provádí celou řadu um, auditů týkajících se konformity, čili dodržování pravidel. Tyto audity rovněž odhalí případné slabiny při uplatňování programu. Proto eh, finanční korekce už byly aplikovány v některých členských státech. Že ano, například v Itálii komise bude pokračovat v těch auditech týkajících se dodržování pravidel v souladu s příslušnými pravidly a rovněž máme agentura, kde se bude vše zakládat na analýze rizik a nejdůležitější je poměřování výdajů. Komise je toho názoru, že legislativní rámec, který se týká programovacího období 2014 až 2020, posílil vodítka a auditní pravomoci komise a zajistí správné a účinné uplatňování podpor pro NPI. Děkuji za pozornost. No tedy, mm, Takhle se z toho ne, jak si nevyprostíte. Chceme vědět, jaké konkrét, jaký konkrétní vývoj, v jakých zemích, v jaké výši, eh, jaké mm, zaražení projektu, to chceme podrobně. A taky bychom rádi věděli, proč komise přeskum programu 2009 až 2030 zahájila tak pozdě, že, se ne, že nebylo možno zareagovat eh, na nové časové období. Říkáte, že se věci zlepšily, no to bychom tedy rádi věděli, jaká zlepšení to byla. Máme tady co dočinění s, napro, s platbami nezaloženými na legitimitě a na právu eh, přehnaně vysokými. Proč komise nereagovala a proč neřekla členským státům, jak mají kalkulovat tyto ceny? Eh, proč jste nevyzvali členské státy, aby subvenční sumy, eh, které obsahují také zisk přinášející projekty, snížily náklady? No, musíte se více snažit, abyste nás přesvědčil o tom, že jste s tím něco udělali udělali, že jste to prostě neodložili. Já prostě mám pocit, že jste to odložili a že se teď neděje vůbec nic. Čili řekněte mi, co jste detailně provedli a udělali. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající. No co jsme udělali? Nejprve pro stanovené období jsme udělali tři akce. Posílení se specifickými guideliny kde veškerá procedura související s kritérií výběru jsme popracovali na tom, abychom dodali konkrétní operativní odpovědi reagující na problémy překračování nákladů a navíc jsme zorganizovali specifické informační kurzy pro ti, kteří řídí ty projekty a pro platební agentury. Je třeba mít více znalostí a informací, aby bylo možno zasáhnout, co se týče aktivit auditu. A programy auditu jsou založené na analýzy rizik, zaměřená zejména na rozměr výdajů. Jasné, že nejvýznamnější výdaje um, znamenají největší um, míru rizika. Je pravda, že bylo třeba realizovat jiná opatření, která zdůrazňovala význam financování. A tady jsme začali sledovat velice podrobně, jak se realizují tato opatření. Poznatky, které jsme učinili, se projevily ve finančních korekturách. Seznam finančních korektur se liší u členských států, které byly cílem těchto finančních korektiv. A to je stejně špatné. No a tak si myslím, že jsem odpověděl na vaše otázky, aspoň doufám, děkuji vám. No já opakuji tu otázku proč jste projekty 2009-2013 eh, přeskoumávali až tak pozdě, že jste nemohli pro nové programovací období eh, je použít. Musíme počítat tedy s tím, že to bude eh, pokračovat dál, jak to bylo dosud, tak jsem tady pochopila zprávu účetního dvora. Proč jste nevyzvali členské státy k tomu, aby subvenční sazby pro projekty obsahující také přínos zisku nesnížily? chci mít detailnější přehled o těch finančních korekturách. To může být klidně obšírné, vůbec mi to nevadí, já se na to ráda podívám. A pak bychom rádi věděli, jaké konkrétní změny jste mezi tím udělali, aby to, co nám tady řekl účetní dvůr, už nenastalo, prosím. Zareaguji na to otázku, proč jsme k tomuto auditu projektu dospěli příliš nebo trochu později. Analýza rizik se provedla na základě eh, rozměru nákladu. Abych byl trošku přesnější, tyto výdaje činily zhruba 860 milionů eur, to se rovná méně eh, několik procent v souvislosti s rozvojem venkova. To je důvod, proč služby komise a auditní služby komise přednostňovaly zaměřit pozornost nejprve na opatření, která mají daleko vyšší finanční význam a potom sledovat rozměry, které byly menší z hlediska finančního objemu. To byla logika analýzy rizik, na kterých je založen eh, program práce auditního servisu komise. To odpovídá na to vaši otázku, proč. Je zjevné, že teď se snažíme zdokonalit veškeré procedury auditu, jakož i finanční korektury, které s tím souvisejí a o detailech to si dovolím zaslat vám tabulky a přesný dokument, kde můžete sledovat specifické aktivity auditního servisu k této otázce. K aktivitám, které jsme uskutečnili, týkající se především budoucnosti, a protože se snažíme etablovat pravidelnou měsíční kontrolu, jakým způsobem členské státy implementují programy a vyzýváte ke zlepšení. Jak, jak to děláme? Děláme to s veřejním hlavních směrů, které jsou velice detailní. Když se podíváte na ty hlavní směry a na to vodítko, které už jsme dodali i účetnímu dvoru, můžu vám to během neokamžitě zaslat. Jedná se o to, abychom předešli na základě dobré znalosti pravidel, abychom předešli problémům, tak tady se domnívám, že strategie musí spočívat na tom, abychom eh, zabránili těmto pro, eh, chybám problémům do budoucnosti a na to se soustředíme. Děkuji vám. Also. Takže. Eh, ty dokumenty, které jsem dostala ještě a, a žádný papír nevyřešil problémy a proto tedy mě to neuspokuje, když se podíváme na konkrétní problémy související s penězmi. Máme tady naprosto beznadějné přeplácení. Já tedy nevím, Jestli jste zasílali ty dokumenty, tak jak si sami vysvětlujete, že neměli vůbec žádnou hodnotu, že byly úplně bezcené, protože se nic nezměnilo na základě z toho, co jste poslali. To, co čteme ve zprávě, je vyloženě šokující. A to se nesmí dít. To, co se děje tady proto bych ráda věděla, jakým způsobem generální ředitelství Agra si to samo vysvětluje. Eh, zjevně jsme investovali příliš mnoho peněz do venkovského rozvoje a vy už nejste vůbec schopni hm, prostě, když se soustředíte na ty velké částky, sledovat ty projekty s menšími částkami. Eh, máme ale u rozpočtu 51 miliard euro, eh, to tedy musíme sledovat, jakým způsobem se peníze vydávají. My bychom tedy rádi měli odpověď. Máte slovo. Co se týče intenzity pomoci, ta je definována členskými státy a my můžeme verifikovat ex post prostřednictvím auditu, zda intenzita audita, která byla dohodnuta s členskými státy, byla ospravedlněna. A mm, mm, tady můžeme zasáhnout prostřednictvím finančních korektur a to děláme. Nezapomínejme na to, že se tady jedná o neproduktivní investice. A tady jsou nesmírně důležité také ekologické dopady. A etablovat intenzitu pomoci příliš nízko, to by znamenalo odradit investory v těch jemnostech, které mají velký dopad na občany jako takové. Také je důležité zhodnotit skutečnost, že v rám ve zprávě soudu je poznamenáno, že eh, ty ekologické dopady se očekávaly od takových opatření a to má svůj význam a je zcela zjevné, že z finančního aspektu to lze korigovat a uděláme to. Máme tady tuto možnost eh, opravit eh, ex post na základě proskoumání, jaká byla investice projektu, potom tedy zasáhnout, abychom zabránili tomu, aby členské státy pokračovaly k vydávání přílišných investic. To teď děláme a sledujeme dvě cesty, to znamená ex post pro předešlé období s auditem a s finančními korekcemi, ve spojení se zveřejněním těch hlavních směrů a vedoucích linií, které se orientují na budoucnost. Já opakuji, že to je konzekventní postup, čili zpracovat hlavní směry a dělat finanční korektory pro členské státy. To je zcela zjevné. Musíme reagovat s členskými státy, abychom, získ- abychom dospěli ke korekci či k vyřešení tohoto problému. Ano, a už jste udělali finanční korektury k tom, těmto programům? Mohu vám dodat během dne tuto informaci? Ano, děkuji vám. Pan Kinst. Ano, děkuji. Já bych rád využil této příležitosti eh, protože se jedná pravděpodobně o poslední návštěvu zde před koncem mého mandátu. Dovolím si pár slov, slov na závěr. Děkuji pani Prunskému i všichni, kdo vyjádřil slova uznání této zprávě. Dovolil bych si shrnout eh, své dojmy z toho anditu. Eh, vše bylo řízeno dobrými environmentalisty, ale špatnými ekonomy nedávali pozor na účinnost a na hospodárnost. V těch členských státech, které jsme navštívili, Seznámili jsme se s lidmi, kteří eh, podrobně popsali dopad na životní prostředí, ale jakmile jsme položili jednoduchou otázku, jak ověřovali účinnost nákladu, jak eh, ověřovali, zda se jim eh, ta investice zdá oprávněna. To bychom se rovnou mohli ptát turecky. Sedm z těch projektů byly ilegální. V z, z nich většina v Itálii, protože ji dostala firma, která vůbec neměla povolení něco takového zavádět a jednalo se o projekty, které jsme museli úplně vyjmout z té způsobilosti, protože to byly firmy, které nemají oprávnění. V záležitosti, které jste zmínila, paní eh, předsedající, se týkají té takzvané modulace úprav. Tam máme problém s tím, že se téměř nic neudálo ani v oblasti programování ani v oblasti koncipování těch programů. Například ten remure eh, ten aspekt odměňování v kontextu ostatních. Některé zcela zřejmé případy, kde příjemce dostává peníze a navíc čerpá zisk, tak tam by přece um, by měla mu snížená být ta dávka, jinak dospívá k sazbě 200%. A dokonce extrémní příklad z jednoho z členských států, myslím, že v Portugalsku, za budování kamenných zdí, tam mu poskyt eh, ten program 100% profinancování a pak eh, máme ještě opatření z environmentálních fondů rovněž proplacení té zdi, té hráze, takže v podstatě dostal 200, eh, 200% pokrytí, což je absurd. Eh, z našeho pohledu, jak už zmínila komise, se jedná obecně v rámci programu rozvoje venkova o malou část těch prostředků, ale tady jde o to, že ta chybovost, jak z pohledu dodržování zákonu, tak z pohledu účinnosti, že některá e, země e, platí 215 eur za metr zdí nebo hráze a referenční cena je 75 eur, tak tam se nabízí velký otazník. Takže doporučujeme mm, komisi rovněž nesledovat pouze aspekt hmotný, ale stejný problém bylo e, v tom školení, s nímž jsme přišli před dvěmi měsíci, s tím proškolování, kde intenzita těch problémů musí být sledována, aby vše se zlepšilo v novém programovacím období, abychom se řídili eh, tím impulzem zlepšovat eh, jak v průběhu, tak i z pohledu korekce obecně komise by měla být rovněž aktivnější v oblasti monitoringu. Některé záležitosti jsou opravdu zřejmé. Tam ani nepotřebujeme auditora. Tam obecně monitoring a koncipování těch projektů je možné zdravým rozumem přebudovat tak, aby vše se zlepšilo ze dne na den. Děkuji, říká předsedající. Dokážeme si i představit, jak budou reagovat daňoví poplatníci z těch zemí, kde žijí, které jsou dárci, ale i příjemci asi budou rozčíleni, tedy daňoví poplatníci, když najednou máme suchou zeď proplacenou na úrovni 215 eh, eur za metr a přitom je cena tržní 75 eur, tak tam vládne pak přesvědčení, přesvědčení, že EU může peníze rozdávat. Já už jsem něco takového dlouho nezažila a jsem vám opravdu velice vděčná za tu práci. Napadá mě, že kdykoliv dostáváme zvláštní zprávu o rozvoje venkova, že tam máme obrovské množství problémů. U té poslední zvláštní zprávy rovněž už byly šokující poznatky obsaženy. Tedy opravdu tady rozvoj venkova, na ten musíme zaostřit a to já už nyní oznamuji. A eh, děkuji panu eh, Kinštovi eh, vždy bylo velice dobré, velice podnětné vás zde mít. Jste už starý mazák, dovolím si říci, a byla jsem velice ráda, že jste tady k nám takto docházel. A na závěr ještě pan kolega Pedinsky. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem přesvědčen, že všichni ti, kteří se zúčastnili této diskuze, si zaslouží uznání a zmínku za to, že se velice z praktického hlediska vyjádřili ve svých připomínkách. Já eh, zopakuji, co jsem již předeslal na úvodu. My potřebujeme opravdu rovnovážný přístup vůči této zprávě a chtěl bych podpořit tento požadavek dvěma údaji ze zprávy účetního dvora 1, který zaznamenal, že 71% těchto investic bylo efektivních a přispělo k dosažení cílů napojených na udržitelné užití zemědělské půdy, jako je krajina a ochrana biodiverzity. Další údaj ten poukazuje, že neodůvodněné náklady, tedy 71% těch, 75 těchto procent a pak pouze 18% eh, z nich bylo opravdu nákladově efektivní, takže paní předsedkyně, eh, pokud to zhrnu, jsem přesvědčen, že tady máme určitý druh investic, které jsou považovány za opravdu oceníhodné hodné ze strany občanů, ale byly využívány nepřijatelným způsobem ve většině případů ze strany těch, kteří prostě obrovsky zneužívali tyto fondy. Stručně řečeno, myslím si, že bychom neměli vylívat dítě i s tou vaničkou, ale měli bychom prostě eh, poukázat na to, že členské státy i komise by si měly uvědomit, že nemůžeme hodnotit riziko jenom podle prostředků. Tady je totiž opravdu závažný případ zneužívání, to znamená vysoké riziko, protože ty investice, ano, ty jsou tu eh, požadování hodné, ano, lidé si přejí tady něco vylepšit, ale pak je to zneužito. A jak jste správně poukázali, uh, tady prostě není, nestačí jenom říkat, že to je zneužito. Někdo z toho má i přínos a to je to, co zneopokojuje společnost. Tedy pak se na to navazuje otázka korupce, zločin a podobně. Uh, já bych tedy velice chtěl podpořit to, jak vy naléháte paní předsedkyně a požadovat opravdu změnu postoje ze strany komise vůči těmto investicím. Je třeba toto naprosto změnit. I když ty investice mohou být nižší, tak to riziko je vyšší a vysoké a dopad, pak jaký to má, jak to může ovlivňovat eh, veřejné mínění, to by mohlo být opravdu strašné. Děkuji. Děkuji rovněž za zcela jasné poselství. Tím dospíváme ke konci tohoto bodu pořadu jednání. Možná ještě jednou budeme muset vyhradit nějaké období k analýze eh, toho, jak se zachází s rozvojem venkova, možná po konci eh, toho období absolutorijní prvního si na to najdeme čas. E, už máme e, přesunutý tento bod a nyní e, tady jde o potírání korupce a usnesení Krym. Tady máme paní kolegyně Pitera a dávám jí slovo. Paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji, Na chtěla... Děkuji, paní předsedající. V úvodu vám děkuji za tu možnost se věnovat e, této zprávě, což mi poskytlo, řekla bych, e, mobilizaci a nadchlo mě zabývat se tou záležitostí. E, přečetla jsem si stanoviska, zprávy, a tak dále, zápisy z jednání a opravdu je zde možné konstatovat, že celá dlouhá léta je problém potírání korupce e, v, pod drobnohledem jak Evropského parlamentu, tak Rady, tak Komise. Já bych k tomu pouze řekla, že tady můžeme z té dobré stránky věci konstatovat, že je zcela jasné, že spolupráce mezi Evropským parlamentem a radou v té oblasti rozhodně se už zlepšila a funguje v současné době mnohem lépe. Já v úvodu bych ráda připomenula, že organizovaná zločinnost bohužel nabývá na objemu. Ono často hovoříme o tom jevu. Čím více pozornosti něčemu věnujeme, čím radikálněji se to snažíme potírat, tím zároveň sílí i ten protiúder. Oni se i ti zločinci neustále zdokonalují, zlepšují a mají stále rafinovanější metody. V souvislosti s tím nemůžeme setrvat eh, na nějaké etapě, musíme i my neustále evoluovat, vyvíjet se tak, jak se vyvíjí tento eh, zločinný sektor. Rovněž eh, s tím, jak se mění mezistátní spolupráce a charakter, povaha obchodování, tak se i zorganizovaná zločinnost stává stále mezinárodnější a proto je nutné, aby státy mezi sebou spolupracovaly a aby právě i státní orgány podporovaly mezistátní spolupráci a tady potřebujeme akční plán, aby to fungovalo Zároveň nesmíme zapomínat, že nic z toho nesmí zasahovat ani do principu eh, proporcionality, ani do principu subsidiarity a že si to žádá i určité finanční prostředky, aby to fungovalo potírání eh, zneužívání finančních prostředků, to se zakládá na článku 25, 325 TFEU, kde se hovoří o tom, že komise v součinnosti s členskými státy každý rok podává zprávu týkající se opatření, eh, která eh, mají se zabývat eh, potíráním zneužívání eh, finančních prostředků a jakýchkoliv kroků, které poškozují finanční zájmy Unie v souladu s tímto článkem a že eh, to bude odstrašující opatření, zajistí to uplatňování ve všech členských státech a rovněž i agenturách a jiných organizačních subjektech EU. Proto je třeba, aby parlament dospěl k nějakému konzensu s ostatními, mm, abychom měli možnost se tím zabývat i e, po trestně právní stránce a abychom lépe mohli přistupovat ke zneužívání DPH. Pozitivní jev je um, G20 a e, volání po globálním standardu pro um, daňovou přehlednost, která bude ekvivalentní k tomu, co už se uplatňuje v rámci EU, apeluje na rychle uvedení v život a lepší monitorování e, těch, kteří se snaží mezinárodně vyhýbat zdaňování. Evropská unie stále ještě vyjednává o um, daňových eh, úmluvách s Andorou a s Monakem a v roce 2015 jsme už podepsali podobnou dohodu se Švýcarskem, Lichtenštejnskem a San Marino. Členské státy by měly sdílet doporučené postupy na platformách, které už mají, například poradenský výbor pro koordinaci eh, při eh, bojem s finančními přestupky a rovněž by měly být možnost zabavovat finanční prostředky, pak je věnovat na dobročinné cíle v souladu s zásadami subsidiarity. Máme rovněž takový nebezpečný jev a ten je snad znám všem, kteří se zabývají touto problematikou, je skutečnost, že zločinecké organizace spolupracují i s některými legálními um, subjekty či um, biznesmeny, podnikateli a pak se jedná o e, zločinnou činnost tzv. bílých límečků. To jsou lidé, kteří sice sami nepatří k té um, organizované skupině, ale chovají se a působí a pracují na, e, v jejich prospěch. Je třeba tedy co nejdříve ratifikovat umluvu o potírání praní špinavých peněz, tak aby e, bylo možné i e, pomocí nadací a jiných orgánů eh, rozkrývat například eh, trastové struktury a doporučují EU, aby se vynasnažila být členem eh, i uskupení GRECO, které působí při Radě Evropy. To je uskupení pro potírání finančních finanční kriminality. Už od roku 2015 instituce EU mají povinnost zavádět vnitroinstitucionální pravidla, eh, která budou chránit whistleblowery a eh, pomáhat systematicky těm, kteří chtějí upozorňovat na systematické porušování principů a případného zneužívání eh, finančních prostředků. Je politování hodné, že některé evropské instituce ještě nic takového nezavedly, ale musíme neustále vybízet i členské státy, aby zavedly celoevropský program pro ochranu whistleblowerů a korunních svědků. Stojí za zdůraznění, že programy jako Herkules, Perikles či um, ta směrnice, ten návrh směrnice z února roku 2013 o ochraně finančních zájmů EU, které eh, pomáhají ochroň, ochraně měny euro a eh, eh, falšování euro bankovek. Rovněž se Eh, přispívá k potírání kriminality. A evropský program eh, kterým se má zabývat nizozemské, slovenské a maltské předsednictví eh, k konkrétním potírání organizovaných zločineckých skupin, eh, bude středobodem pozornosti a rovněž eh, jakékoliv potírání aktivit, které poškozují finanční zájmy Unie a jde nám i o více pravomocí pro evropského prokurátora já se snažím vše ve velice zkrat, veliké zkratce zde uvést a připomínám, že máte možnost do 4. března do 12 hodin podávat pozměňující návrhy a já s velkým zájmem um, si vyslechnu jakékoliv připomínky, doplnění, podněty a náměty. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně, i za tu pečlivost a důkladnost, s níž jste zpracovala celé téma. Je to velice komplexní téma, které má mnoho spojení napříč k rozpočtu EU, ale i k, jiným, k jiným ekonomickým oblastem. A vidíme, že tady je celá řada idej, co se týče organizované kriminality, aby se uh, Eh, čerpali prostředky se EU, čili děkuji mnohokrát za vaši důkladnost. Pan kolega Badžitis požádal o slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl ocenit práci paní zpravodajky, která velice komplexně zanalizovala problematiku, s kterou se střetáváme. Evropské unii, tedy s korupcí a jinými druhy zločinecké činnosti. Myslím si, že bychom měli věnovat větší míru pozornosti těm tématům, které ostatně už eh, byly na pořadu jednání po více než pět let a měli bychom zajistit, aby si členské státy opravdu vyměňovaly informace Členské státy by měly zavést společné ohlašovací systémy již v lednu roku 2014. My chápeme, že ne všechny členské státy budou chtít zveřejňovat ty problémy, ke kterým dochází na jejich území. A i když k tomu dojde, tak některé státy prostě nechtějí vůbec nic zveřejňovat o některých porušování. Některé státy ano, ty sdílejí bez nějakých potíží ty informace, ale spíše hovoří o jejich e, dosaženích a úspěších či spíše než o problémech. No a za to by tedy příslušné vyšší orgány měly být e, zodpovědny tedy za, to, za tu dostupnost informací. Pak e, k tomu by mohl být nápomocný také ten evropský e, ten evropský prokurátor. Tedy um, myslím si, že by se měla vytvořit i příslušná databáze, která by byla zpřístupněna e, národním orgánům a také evropským institucím, které právě každodenně se zabývají tématy, jako je právě spolupráce nebo sdílení těch eh, mezinárodních či národních databází. Evropská unie potřebuje účinně bojovat proti korupci. Rada Evropy také přistoupila k určitým opatřením, nicméně ještě jsme od nich neobdrželi všechny informace, tedy měli bychom praktickým způsobem dohlížet nad členskými státy. Taková peer review to je nedostatečné. Potřebujeme opravdový systém vypracovaných tady v institucích, aby bylo jasně vidět, jak se implementují nejrůznější projekty, jak eh, programy, které jsou třeba napojeny na naši společnou zemědělskou politiku, jak jsou tyto implementovány, aby se opravdu potvrdilo, že prostředky jsou vynakládány řádně. Děkuji mnohokrát. A za Evropskou komisi teď promluví paní koregyně Ulrich z Olafu. Pardon, já jsem přehledla pana kolega Valiho, prosím pěkně. Omlouvám se kolegům, ale Měl jsem dva termíny, které se překrývaly. Myslím si, že toto je nesmírně důležité stanovisko. Eh, stejně eh, eh, ta diskuze v Libe bude nesmírně důležitá, co se týče naší diskuze tady v, na konto. Je třeba soustředit se na ty naše nejdůležitější argumenty, abychom vyzdvihli to nejdůležitější ochrana rozpočtu Evropské unie, před touto epidemii e, čerpání, nezákonného čerpání prostředků, které se rozdělují. Musíme e, také hovořit o zadávání veřejných zakázek. Tady je příliš malá transparentnost. Tady by šlo něco dělat, aby se stížil život organizovanému zločinu, který eh, pronikl různými infrastruktury. O tom hovoří specifické zprávy. Máme také skutečně důkazy o tom, že organizovaný zločin eh, zadává velice dobře zasahuje, pardon, účastní se zadávání veřejných zakázek velice šází k praní peněz. Máme tady přeshraniční spolupráci organizovaného zločinu, ale nebudou-li evropské orgány mít možnost přístupu ke všem údajům a informacím a ke koordinaci a tady souvisí to také s podvodem v oblasti DPH, pak se nám nepodaří eh, tento organizovaný zločin nějakým způsobem potírat. Musíme tady zvýšit koordinaci, abychom pochopili, jak to všechno funguje. Spojení mezi korupcí, praním špinavých peněz a organizovaným zločinem. Před několika měsíci se zveřejnila zpráva týkající se praní špinavých peněz a zdá se, že existují takové země jako Lucembursko, Německo a Itálie, kde se pere hodně peněz a kde doporučení, eh, které parlament vyslovil, nebyla zohledňována čili zdůraznit spolupráci nezávisle na různých politických pohnutkách je relevantní, abychom mohli společně bojovat proti tomuto nezmaru aby se to nešířilo jako epidemie a proto musíme také zapracovat takové úvahy, které byly již v Evropském parlamentu reflektovány. Co se týče oblastí, tady má oblastí působení organizovaného zločinu, tady máme Přistěhovalectví s tím my máme v Itálii problém, protože celá řada lidí eh, přichází k nám přes pobřeží a potom prostě mizí v organizovaném zločinu. A také jsou vykořišťováni, dochází k prostituci, pracují za velice nízké mzdy a tak dále. Toto všechno bychom měli sledovat, abychom viděli, mm, jak jakými, s jakými metodami pracuje organizovaný zločin, aby mm, tady, aby docházelo k vykořišťování prostituci a vykořišťování tedy pracovních sil. Závisí to také s ochranou životního prostředí, infrastrukturou a teď tím se domlu, dostávám k tomu prvnímu bodu. To souvisí se zadáváním veřejných zakázek tady se zatím skrývají také ekologické zločiny, eh, protože existují různé subdodavatelské podniky, které mm, používají toxické látky, protože v této oblasti je zcela malá transparentnost a kontrola při realizaci těch prací. Mnoho zemí s tím má problémy protože ještě nevyslovují sankce proti takovým postupům. A tady je důležité mít nějaký referenční bod, aby vůbec k takovým praktikám nedocházelo. Potom ochrana svědků, whistleblowerů. I to je téma, které se neustále zmiňuje a myslím si, že to by se mělo ve zprávě také objevit. Toliko několik úvah z mé strany a možná, že by bylo možné, abychom se sešli s paní zpravodajkou, abychom viděli, co všechno by do tohoto stanoviska mělo být ještě zahrnuto. Děkuji vám. Pan kolega Tojrén, děkuji vám. Většina aspektů již zmínili kolegyně a kolegové. Mám otázku na komisi. V minulosti jsme v souvislosti s potíráním organizovaného zločinu ale také s bojem proti podvodům. Hovořili o otázkách opatření v rámci trestního práva a v této souvislosti se ukázalo, že eh, trestní stíhání se velice liší. Já se tedy ptám, jak vypadá věcná situace k zavedení evropského státního zástupce či prokurátora. O tom už jsme dlouho nic neslyšeli. Možná, že bychom se mohli dovědět, jak to vypadá v současné době. Nebude-li to možno, prosím o odpověď písemnou, protože my jako kont jsme se samozřejmě zajímali o to, aby v bylo dosaženo v této důležité legislativní oblasti pokroku. Děkuji, paní Ulrich. Já Děkuji, paní předsedající. Hned k té poslední otázce toho evropského státního zástupce. Eh, předsednictví rady v loni v tom udělalo velký pokrok a nizozemské předsednictví na začátku roku navázalo na, ty, na to úsilí a pokračuje svižně. V mezidobí už máme zásadní, sice ještě neformálně, ale přece jen dohodu, ke které došlo k zásadním záležitostem, například struktura státního zastupitelství, jejich pravomoci, investigativní prostředky, které budou mít k dispozici eh, přeshraniční vyšetřování a v současné době jsme v posledním stádiu diskusí o administrativních a finančních záležitostech. Teď je to ve velice pokročilé fázi otevřené záležitosti, to je ochrana údajů, e, závěrečná ustanovení, no a samozřejmě pak budeme muset celý balíček ještě jednou prověřit a zda je schopen konzenzu. Ano, naslouchám a souhlasím s tím, že potřebujeme funkční spolupráci všech relevantních orgánů a to právě se bude týkat i toho Evropského státního zastupitelství z důvodu sdílených Pravomoci, Pokud tam nedojde k bezešvému navazování ohledně těch úkonů mezi státními zastupitelstvími daného členského státu a tím evropským protějškem, tak to bude obtížné. Rovněž musí docházet k dobrým informačním tokům mezi Olafem a jeho státními protějšky, tak aby cokoliv bude předáváno, bylo předáváno účinným způsobem a aby komise mohla přistupovat i k preventivním krokům, kdykoliv je to nutné schválení či politická dohoda o novém nařízení týkajícím Europolu, to byl první krok správným směrem, protože tam už je možnost, aby OLAF prováděl takzvaný crosscheck i v systémech Europolu na základě systému, který se týká hit no hit, čili buď tam najdou tu informaci nebo nikoliv a to chceme zpřístupnit i jiným agenturám, například Eurojustu a doufáme, že takováto výměna informace ještě lépe um, zdokonalí spolupráci. Pak máme směrnici o zadávání veřejných zakázek. I to zde bylo otevřeno jako téma. Víte, že před určitou dobou už máme její ulepšené změní, eh, novelizaci. Doufáme, že i ta bude brzy provedena a při prospěje k transparentnosti úkonu a k snižování podvodů. Míry podvodů. Děkuji, říká předsedající. Já bych si to ještě dokázala zhrnout nebo dovolila se připtat. Otázka ochrany údajů. Tou se zabýváme a zejména i v kontextu migrační krize Měli jsme případ, kdy jeden atentátník a policejní orgány v Paříži, tam jsme zjistili, že ten, co by eh, žadatel o azyl a eh, migrant byl registrován eh, pod šesti různými jmény v šesti různých evropských státech a nikomu nedošlo, že se jedná o téhož člověka. Takže představujeme si ochranu údajů tak, že to vše budeme konzervovat, anebo že právě zde do, bude docházet k případné výměně údajů mezi členskými státy právě u těchto rejstříků, protože tady právě by měla ta ochrana údajů být v nějakém symbioze s potíráním zločinnosti. E, pokud chceme chránit údaje, tak to nesmí přispívat k neefektivitě to je první otázka. Pak druhá záležitost. Já jsem si prohlédla nedávna text tak EPO a tam tedy k tomu Evropskému státnímu zástupci tam se vůbec nehovoří k, eh, o, Euro, o OLAFu. Jak to? Ano, nejprve bych velice ráda poděkovala kolegyni za její návrh stanoviska. Domnívám se, že je to nesmírně zajímavé a myslím si, že tady zůstala tak trochu frustrace No, e, ve výboru Krym, protože tady nedošlo k explicitnímu zapracování toho, co výbor e, Libe udělal, protože akceptovali moje návrhy, ale nakonec nedošlo k identifikaci e, toho, co jsem chtěla říct, aby tam byl zaveden ten titul či nadpis boj proti organizovanému zločinu. Tady musí komise vytvořit odpovídající typ norem já eh, bych chtěla zdůraznit eh, postup související s právním státem, protože tady máme situaci nejrůznějších právních a soudních systémů, konkrétně některé se snaží silně podmiňovat tyto záležitosti a myslím si, že to by se mělo zohlednit a odrazit. Absolutní nezbytnost dělby moci a záruka nezávislosti soudní moci ve členských státech a, a za podpory evropské úrovně, protože evropské trestní právo či zákon by mohl být dodržen pouze pakliže v těch nejrůznějších způsobech aplikací bude zachována nezávislost soudní moci při postupování boje proti korupci. Paní předsedkyně má pravdu, že tady dochází k určitému zmatku, co se týče koordinování eh, přizpůsobování, pardon, dodávání údajů Eh, v německém tisku se objevilo něco v souvislosti s osobními údaji a já jsem se zaobírala přenosem eh, údajů a dat v přeshraniční spolupráci na základě stávajícího systému eh, pro kriminální témata Evropské unie. Já si myslím, že více než ochrana osobních údajů je tady nej, ta, hor, ta nepříjemná situace, že potřebujeme mít inter, systém také propracovaný spolupráce spravodajských služeb, protože tady máme nejrůznější spravodajské služby, které vůbec nemají zájem na to e, vyměňovat si informace, to, co je pro ně tak cené. Nemají-li k tomu mandát a pokrytí na evropské úrovni. Já si myslím, že to je jedna z příčin, kde se snažíme postupovat v, na, v, v výboru proto, abychom tedy zlepšili slu, spolupráci pravodajských služeb. A co se týče uprchlické krize, minulý týden jsme byli v Itálii na misi, byli jsme v kontaktu s Sofí. Je stále zjevnější, že peníze které se vydělávají v souvislosti s obchodování s lidmi, které je tak závažné. Kromě toho dochází k bojům těch převaděčů, aby měli dvojitý či trojitý zisk. Na základě obchodování s lidmi mm, tady už dochází kontaktům s financováním boje proti terorismu, taky s by bylo důležité, aby členské státy dostály své odpovědnosti, aby také sledovali, kam jdou peníze, jak se navrací, jakým způsobem se objevují v tom systému převaděčů. A toto bych tam také začlenil, aby se dalo zabránit všemu, veškerém, veškerým podvodům eh, související s uděláváním peněz na základě obchodování s osobami. Frau Ulrich, bitte. Já ähm, Děkuji. K té první otázce k ochraně údajů. Právě před Vánocemi se nám to po čtyřech letech diskusí povedlo shodnout se e, k ochraně údajů a to se týká i příslušné směrnice a i té oblasti prosazování práva. A to nyní bude měřítkem pro jakoukoliv další právní úpravu v této oblasti, například u Evropského státního zástupce. Samozřejmě, že zde musíme vždy mít co dočinění s tou obtížnou rovnováhou mezi ochranou údajů občanů, eh, s tím, že bereme v potazy internet, ostatní záležitosti, každý přece má právo na soukromí, tam je i obsáhla celá judikatura a právo eh, jednotlivce chránit si soukromí a hájit se proti zásahům do soukromí, to se neustále bude objevovat a tady sdílím váš eh, přístup, eh, to, jak tomu rozumíte. OLAF v oblasti úvah o evropském státním zástupcem. Nyní se o tom diskutuje na radě. Ještě jsme nedospěli k žádnému jednotnému názoru, ale z toho, jak tomu rozumím a z toho, co by tam mělo být v tom nařízení, tak tam bude nadefinována úloha OLAFu a tam hlavně jde o pravomoci Evropského státního zástupce jako určitého doplnění, abychom zajistili, že obecně dospějeme k koherentnímu a součinnému systému k potírání finanční zločinnosti. Děkuji, říká předsedající. Tady máme lhůtu do 4. března ve 12 hodin a pak 20. dubna budeme se zabývat pozměňovacími návrhy. Přeje si ještě paní zpravodajka, paní kolegyně Pitera slovo? Ano, já bych ráda poděkovala především za veškeré Eh, drahocenné eh, postřehy a proč jsme se nezabývali otázkou eh, migrace. Tam je to zejména ta parketa výboru Libe, takže určitě v tom či onom kontextu to tam nakonec bude. Chci pouze dodat, že se jedná o jedno ze stanovisek, kde máme co dočinění s paradoxem. Na jedné straně se jedná o samozřejmost, protože všichni přece víme, jak mm, jak je korupce špatná, že je třeba ji potírat. Na druhé straně je to mnoho vrstevnatá záležitost. Nemůžeme například zasahovat do demokratického zřízení, nemůžeme eh, nikde převálcovávat ty výdobytky, které už máme jakým způsobem tedy zajistit eh, lepší ochranu před korupcí a na druhé straně si uchovat vše, co je u samotného kořene demokracie, ale já věřím, že se té rovnováhy nakonec opravdu podaří dosáhnout. Děkuji. Děkuji. Řecko eh, rok 2015 má 655 milionů eur z Fondu pro uprchlíky to jsme se minulý týden dověděli od představitele DG Home a tam asi bude moudré se zeptat, kdo ty peníze dostane a kam to bude putovat. A tady organizovaná zločinnost v souvislosti s platbami na jedné straně a rovněž mezi tím, co se dává k dispozici, bude případná. Takže tam má vzniknout studie a já se postarám o to, abych ji dostala na stůl. Tím tedy uzavíráme tento bod pořadu jednání. Do dospěli jsme ke konci otevřeného zasedání. Připomínám koordinátorům, že v 11 začíná eh, zasedání koordinátorů a do té doby přerušuji zasedání. Děkuji.